give one second also to get some. Good morning. I will continue. Pokud eh, dovolíte, tak budu mluvit portugalsky, říká paní předsedkyně. Bom dia a todas e a todos, aos colegas. Dobrý den, zdravím vás tady eh, všechny zejména kolegy, kteří přišli z národních parlamentů a samozřejmě zdravím také všechny členy eh, právního výboru a výboru pro ženy. Nyní máme společnou schůzi těchto dvou výborů. A ten bod, který máme na našem společném programu, je, nebo první bod je schválení eh, programu. Vidím, že nikdo nemá žádné námitky a tím pádem ho považuji za schválený. A nyní se dostáváme ke sdělením předsedkyně. Žádné sdělení nemáme. A proto se teď dostáváme k bodu číslo 3. Budeme vést výměnu názoru o zprávě paní Evelyn Regner a paní Kraca Cagroplu. Název zprávy je Genderová vyváženost mezi členy dozorčí rady, e, nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách. Peço desculpa, vou dar a palavra, a, antes de lhe dar a palavra como relatora, ou de ela usar da palavra como relatora, eh, vai usar da palavra. A než dám slovo zpravodajkám, tak chci dát slovo paní Regner, která se chce vyjádřit jako předsedkyně, teď eh, jednající předsedkyně výboru pro právní záležitosti. ganz einfach. Unkompliziert. So. Nein, no, nein, no, das geht schon. No, voilà. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt Dámy a pánové, teď už snad mikrofon bude fungovat. I já bych vás chtěla přivítat jménem Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu toto slyšení připravili oba výbory. Je to velmi velká priorita pro oba naše výbory. Hovoříme tady o vyváženosti mezi muži a ženami v dozorčích radách a také v rámci nevýkonných členů správních rad podniků. Je to tematika, která je velmi aktuální a relevantní nejenom pro práci Evropského parlamentu a pro radu, ale především to je relevantní také pro národní parlamenty v členských státech. A to je důvod, proč jsme se rozhodli společně, naše dva výbory tedy, eh, uspořádat toto zasedání a také společně připravit návrh zprávy, o jimž obsahu dnes budeme diskutovat. Dovolila, bych, dovolila bych si krátce na úvod něco říci o kontextu celé věci. Z předchozích sdělení jste již měli eh, dostat informace a složky a kromě toho ještě bude mít neformální eh, oběd eh, kde budeme moci ještě neformálně se bavit o těchto otázkách. Eh, podle článku 51 jednacího řádu můžeme společně jako výbory přijímat nebo diskutovat o této zprávě. A v tomto týdnu, a sice zítra, se bude konat také hlasování o právním základu. To je důležitá věc a na konci týdne bude ještě o této věci jednat rada. Takže my jsme velmi vědomě to uspořádali v tento den, protože jsme chtěli prakticky, ale i politicky zajistit, aby to téma bylo eh, dostatečně prodiskutováno a aby se dostalo na program eh, všech eh, relevantních kremí. A nyní mi dovolte, abych předala slovo zpravodajce za výbor pro ženy, paní Kraca Cagropulu. My jsme nejprve připravili pracovní dokument, potom na jeho základě jsme připravili změní zprávy, ten pracovní dokument jste také už dostali eh, předem. Děkuji, paní Regner. Jménem eh, výboru pro ženy a jako spoluspravodajka v této zprávě bych vám chtěla poděkovat za tuto příležitost eh, tady se vyjádřit k této problematici a diskutovat také s kolegy z národních parlamentů. To je postup, který my považujeme za velmi důležitý, protože si uvědomujeme, že politiky, o kterých tady diskutujeme, by se potom měly přijímat jak na evropské, tak i na národní úrovni. Toto je problematika, která se dotýká celé řady oblastí, prorůstových politik, spravedlnosti, fungování vnitřního trhu, rovnosti a všechny tyto aspekty jsou eh, důležité a musí být prodiskutovány se zástupci národních eh, parlamentů. Ten návrh také nespadl z čistého, z jasného nebe. Otázka rovného zapojení v práci, eh, obopohlaví v práci dozorčích a správních rad už byla zakotvena v eh, Evropské strategii pro hospodářský růst a rovnost. Rovnost eh, v ekonomickém životě, přístup k rozhodování ekonomických záležitostech, to jsou základní pilíře genderové rovnosti. Často se také říká, že rovnost eh, v rozhodovacích procesech Eh, může vést k větší ekonomické efektivnosti, je to prospěšné pro společnost a také to vede k efektivnosti podniků. Již v 90. letech parlament doporučil členským státům dosáhnout eh, cíle rovného, rovné účasti pohlaví a já to zdůraznuju proto, abyste si uvědomili, že tato iniciativa je výsledkem velmi dlouhého procesu, který začal před drahnou dobou, ale ještě pořád nedospěl k konkrétním výsledkům. Celý ten proces začal v 90. letech v rámci Evropské strategie pro rovnost. A v červenci 2011 Evropský parlament hlasoval pro zprávu, jejíž jsem také byla zpravodajkou, kde jsme požadovali po Evropské komisi, aby bez odkladu přistoupil k vypracování legislativního návrhu, který by něco takového zajišťoval. A přes veškeré iniciativy, které podnikly některé členské státy a přes také iniciativy, které eh, začaly implementovat některé podniky z vlastní vůle na podporu rovnosti pohlaví. Tak eh, ten pokrok nebyl vždy dostatečný. A to také e, v důsledku fragmentace úsilí, protože členské státy někde postupovaly rychleji než ostatní a také nezajišťuje mobilitu na vnitřním trhu, nedává e, manažerům podniků stejné příležitosti v závislosti na pohlaví. Dnes se nacházíme v kritické době. Podniky by měly mít možnost využít eh, talentu a potenciálu všech svých eh, zaměstnanců. To je důležité pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky. A my se shodujeme s Evropskou komisí na tom, že by měla existovat právní úprava, která by umožňovala všem členským státům přijmout příslušná opatření. Já vím, že nemám moc eh, času na toto úvodní vystoupení, ale dovolila bych si jenom eh, to shrnout do několika eh, bodů. kterým bychom se měli v naší rozpravě dostat. Tento návrh respektuje zásady přiměřenosti a subsidiarity, to říkám, protože tady máme zástupce národních parlamentů kteří samozřejmě mají v zájmu chránit své národní právní eh, systémy. Ta směrnice by zaváděla společné cíle, které by eh, byly v podobě kvót eh, podílu žen v těchto radách podnicích do roku 2020, tak kvota je 40 A členské státy by eh, mohly provádět eh, nebo dosávat těchto cílů vlastním způsobem podle vlastního uvážení. Důrazňujeme, že bychom měli zahájit eh, nový proces, který také souvisí s ekonomickým řízením podniků a že by měly existovat, měla existovat stejná kritéria pro výběr členů eh, dozorčích a správních rad, protože nedostatek transparentnosti a společných kritérií ubližuje více ženským kandidátům na členy rad. A proto říkáme, že by měla určitá kritéria platit v celé Evropské unii. Nicméně je na členských státech a na podnicích samotných, aby se rozhodli, jak přesně budou provádět tato kritéria. To je důležité, protože si uvědomujeme, že v některých členských státech panuje jiná právní kultura, zejména v podnikové oblasti. A v této době hospodářské krize nechceme zatěžovat podniky nějakými zbytečnými byrokratickými postupy. Tato směrnice se týká pouze nevýkonných členů správních rad, takže to rozhodně nepovede k vytvoření nějaké paralelní řídící struktury v rámci podniku. Dále si myslíme, že provádění této směrnice nebude mít dopad na ty podniky, které již přijali podobná opatření A mělo by to sloužit jako jakési povzbuzení pro ty státy a pro ty podniky, které již podnikly kroky ke zajištění genderové vyváženosti v rozhodovacích procesech. Myslím, že se nikdo nemusí obávat dopadu této směrnice, protože ta bude pouze vytvářet nějaký obecný rámec zavádí povinné cíle, ale dává členským státům možnost rozhodnout o způsobu, jakých těch cílů budou chtít dosáhnout. A umožní to těm členským státům, které tento cíl podporují, aby eh, využili této směrnice jako jakésiho nástroje. Výzkum, který byl proveden o současné situaci který se datuje z doby před dvěma lety, ukazuje, že pouze členské státy, které nedbají na genderovou vyváženost v rozhodovacích orgánech podniků, budou mít eh, námitky vůči této směrnice. Ostatním tato směrnice poskytne dostatečný prostor pro přijetí opatření na splnění těchto cílů. Jinými slovy, členské státy si budou muset sami říci, kolik váhy přisuzují transparentnosti, spravedlnosti a rovnosti. My takové zásady tady v Evropském parlamentu podporujeme. Myslíme si, že bychom měli žít v meritokracii, v rámci té meritokracie by měla panovat transparentnost mezi eh, rozhodováním a měla by být, měli bychom podpořit kandidátky na tyto pozice, protože až dosud nepanovaly podmínky, které by těmto kandidátkám umožňovaly uspět. Myslím, že to rozhodně není eh, kvůli tomu, že by ženy kandidátky se nehodily do těchto pozic eh, ve správních a rozhodčích radách. Myslím, že je tady řada schopných žen, které splňují tato kritéria, které jsou ambiciozní a které by chtěly být členkami správních a dozorčích rad a neměl by se potýkat se stejnými překážkami, které dnes pořád mají. Děkuji vám za pozornost, děkuji za to, že jste také se dnes zúčastnili našeho zasedání a doufám, že budeme mít příležitost probrat všechny eh, podrobnosti, které souvisejí s touto směrnicí. Děkuji vám, paní Kraca. A nyní dávám slovo eh, druhé zpravodajce, paní Regner, za výbor pro právní záležitosti. Předtím, než eh, budu hovořit jako spoluzpravodajka k této zprávě, tak bych chtěla ještě v krátkosti zhrnout eh, informace o průběhu této debaty, abyste se v tom vyznali. Máte před sebou program, eh, ale já jsem to ještě chtěla vyjasnit. Ten průběh je naplánován následujícím způsobem. Paní Kratce představila jednu část toho pracovního eh, dokumentu, já to teď doplním o několik dalších informací. Potom vystoupí také eh, navrhovatele stanovisek z ostatních výborů, kteří také budou mít příležitost eh, popsat své eh, stanovisko a potom samozřejmě rádi dáme slovo také zástupcům národních parlamentů z deseti čínských států, aby předložili své názory a na základě toho potom proběhne diskuse. Já chápu, že jste tady hlavně proto, abyste to stanovisko vyjádřili. Eh, my jsme zvolili tento průběh tak, abychom si vytvořili komplexní přehled o eh, situaci a o názorové eh, diverzitě, tak, abychom potom o těch jednotlivých stanovicích mohli diskutovat. A teď mi dovolte, abych přešla k mému doplnění toho úvodního popisu situace. Nejprve chci mluvit o právním eh, základu. Jak už jsem říkala úplně na úvod, tak zítra se bude hlasovat o právním základu k této zprávě na výboru pro právní záležitosti, protože to je mm, příslušný výbor, který musí schválit právní základ. Je to článek 157.3 eh, a já eh, Eh, tady otevřeně řeknu, že si myslím, že to je přiměřený právní základ. Jedná se tady o přístup k těmto rad, nejde tady o složení samotné, jde o umožnění přístupu k těmto pozicím a proto si myslím, že ten zvolený právní základ je správný a nese sebou také postup spolurozhodování. A jak jsem říkal, zítra o tom budeme definitivně hlasovat těm eh, obsahovým eh, bodům eh, jsem chtěl říct, že ta výchozí situace je poměrně, tady byla jasně popsaná paní Kraca. Nacházíme se v situaci, kdy podíl toho méně zastoupeného pohlaví, tedy žen, je pořád velmi nízké. A přes různé cíle mm, zakotvené ve smlouvách, v Evropské unii pořád eh, se ta situace nemění. Víme, že eh, rovné zacházení muža a žen bylo zakotveno také v té poslední eh, smlouvě. A když se podíváme na faktickou situaci ve členských státech, tak je evidentní, že se nedaří tohoto cíle dosáhnout. Komise samotná se již eh, před nějakou dobou snažilo vytvořit jaký systém pobídek pro to, aby členské státy zvýšily podíl žen na rozhodování v podnikové sféře. To se nepodařilo a proto tedy nyní přistupujeme k tomuto návrhu. Já se ráda samozřejmě dozvím podrobnosti o eh, českých státech. Víme, že před nějakou dobou několik českých států přistoupilo k přijetí legislativy. Byla to Francie, Itálie a Belgie ale nejsou samozřejmě jediné, které se stanovily závazné cíle, které jejichž neplní potom je trestáno sankcemi. A teprve na základě toho tyto státy učinily určitý pokrok, zvýšil se podíl žen. E, e, jsou tady jiné státy, které přijali podobné cíle, které ale nebyly úplně závazné. E, takže to je jedna věc, o které bychom mohli diskutovat. Dále potřeba se podívat také na eh, rozsah působnosti. Eh, komise se ve svém návrhu omezila pouze na, na borze kotované podniky, na ty největší. Otázkou je samozřejmě také, jestli by nebylo eh, chytřejší tady zahrnout také menší podniky, které jsou kotované na borze. Když mluvíme o malých a středně velkých podnicích, a já jsem z Rakouska, v Rakousku, v rakouském kontextu mm, to definujeme jako podniky, které mají 10 až 20 zaměstnanců, zatímco na evropské úrovni do malých a středních podniků eh, spadají podniky, které mají až 250 zaměstnanců a mají určitý obrat. A i ty by také mohly být pokryty rozsahem působnosti. Další otázkou je závaznost eh, těchto opatření. O tom ještě ve Evropském parlamentu eh, není, eh, nepanuje úplná jednota. Otázkou je, jestli stačí, aby Evropská komise se omezila na pravidla transparentního výběrového řízení, anebo jestli je skutečně nezbytné stanovit ten 40% eh, cíl a potom ta třetí eh, tematická oblast, o které bych se chtěla zmínit, je otázka sankcí za neplnění těchto cílů. Já už jsem se zmínila, že v těch zemích, kde zvolili dobré sankce, například eh, Eh, to je ve Francii nebo v Itálii mají odstrašující opatření v, v velkých finančních pokut, tak se, je potřeba se zeptat, jestli ty sankce jsou správně zvolené, jsou motivující a jestli povedou k dosažení cílu. My tady navrhujeme, abychom do toho zapojili přístup k veřejným zakázkám, protože to může sloužit jako motivační faktor. A podniky by to mohly motivovat k tomu, aby zvýšili zastoupení žen ve svých um, rozhodovacích orgánech. Tolik tedy k těm hlavním věcem, o kterých budeme ještě výborek diskutovat. A dovolte mi ještě, abych řekl něco o časovém plánu. My doufáme, že by se mělo podařit do podzimu odhlasovat tuto zprávu na výborech a potom na plenárním zasedání. To je samozřejmě ambiciozní cíl. A doufáme, že do konce volebního období eh, by se nám to mělo podařit. My také doufáme, že nám to podaří schválit eh, velkou většinou na které se bude podílet eh, řada politických skupin. K tomu eh, samozřejmě musíme podniknout celou řadu kroků. Jedním z nich je také toto společné slyšení se zástupci národních parlamentů. Děkuji mnohokrát, paní Regner. A nyní dám slovo zástupci Evropské komise. Dobré dopoledne. Děkuji mnohokrát za slovo. Především bych chtěl poděkovat tomuto, těmto výborům Evropského parlamentu za to, že zorganizovali takovýto dialog mezi zákonodárci a s kolegy národních parlamentů, kterým děkuji za účast. Myslím si, že je velmi důležité komunikovat přímo i o této problematice s národními parlamenty. Chci také poděkovat dvěma zpravodajkám, paní Regner a paní Kraca Cagaropulu, za pragmatický přístup k přípravě pracovního dokumentu. Tento pracovní dokument má sloužit jako podklad k další rozpravě v Evropském parlamentu o legislativním návrhu, který předložila Evropská komise koncem loňského roku. Tento návrh již je na stole více než šest měsíců. A následně si myslím, že není potřeba, aby jej komise zdlouhavě představovala. Nicméně, protože dnes zde hovoříme a diskutujeme s váženými zástupci národních parlamentů, dovolil bych si zdůraznit jeden důležitý aspekt tohoto návrhu směrnice. V tomto návrhu se soustředujeme na transparentní kritéria, nastavená zaměstnavateli pro eh, výběr členů dozorčí rady a představenstva. Takže ještě jednou, když eh, společnosti vybírají členy představenstva a dozorčí rady, musí se to držet jasných kritérií. To si myslím, že je velký pokrok. Největší překážka, která stála v cestě kvalifikovaným ženám, které chtěly sloužit v představenstvech či v dozorčích radách, by tímto měla být překonána. A druhý aspekt, který je podle mne velmi zásadní v tomto legislativním návrhu, spočívá v tom, že cílem tohoto systému je vycházet ze zásluh žen, které mají nastupovat do dozorčích rad či představenstev. Tedy nejde o to, abychom upřednostňovali ženy jenom proto, že to jsou ženy. Jde nám o osoby, které naplňují kvalifikační předpoklady a očekávání, členů dozorčích rad a představenstev. Tak toto bylo pojato v tomto legislativním návrhu. Dnes zde máme i vážené hosty z národních parlamentů a proto bych rád zmínil i pár dalších aspektů, které ukazují, jak náš legislativní návrh naplňuje zásadu subsidiarity a přiměřenosti. Rád bych zopakoval něco, co už tady v kostce zaznělo. Genderová vyváženost obecně a konkrétně v podnikovém rozhodování není pro evropskou úroveň nic nového. V podstatě v základních smlouvách máme rovnoprávnost mužů a žen zakotvenu už od samého začátku. Je to jedna z hlavních zásad. Tím možná odpovídáme na otázky těch, kteří se domnívají, že tento legislativní návrh překračuje zásady subsidiarity. Jedná se o problematiku, kterou Evropská unie již řeší velmi dlouho. Nicméně během posledních desetiletí jsme v této oblasti zaznamenali velmi málo pokroku. Odkážu pouze k posledním veřejně známým údajům. Ženy jsou zastoupeny 15,8% v těchto radách. A to v říjnu roku 2012. A během posledního roku došlo ve většině členských států Evropské unie, kromě tří, k nárůstu. Takže z toho vyplývá, že na jednu stranu situace není ideální a na druhou stranu pokrok v Evropské unii je celkem pomalý. Bereme v úvahu ale, že výchozí pozice jednotlivých členských států se může lišit. A předpokládáme, že i řešení, které přijímají jednotlivé Členské státy se následně mohou lišit. Náš návrh obsahuje určitý manevrovací prostor, vyplývající z článku 8 a umožňující těm členským státům, které jsou schopny dokázat, že jejich národní řešení funguje lépe nebo minimálně je stejně efektivní jako rozhodnutí Evropské komise, aby mohli obhajovat tato svá národní řešení a dočasně neuplatňovat požadavky transparentnosti, které jsou obsaženy v návrhu směrnice. Také chci zmínit, že národní parlamenty již hodnotili soulad tohoto návrhu se zásadou subsidiarity při předložení tohoto návrhu a že obecný výsledek byl pozitivní. Přestože řada národních parlamentů se vyjádřila nesouhlasně, tedy v tom smyslu, že tento návrh nedodržuje zásady subsidiarity. Obdrželi jsme v tomto smyslu celkem šest postojů národních parlamentů, tak eh, těch 18 hlasů z 54, které máme ve smlouvě, nebylo dosaženo. Z toho tedy vyplývá, že většina sněmoven národních parlamentů se stavěla k tomuto návrhu spíše kladně a měla za to, že není proti zásadám subsidiarity a proporcionality. Závěrem bych se také chtěl krátce vyjádřit k zásadě proporcionality. My jsme vzali zásadu proporcionality vážně a rozšířili jsme manevrovací prostor obsažený v legislativním návrhu. který jsme zacílili na hlavní problémy. No a z toho důvodu se týká tento návrh pouze představenstev těch společností, jež jsou kotovány na burzách v členských státech Evropské unie. A které nejsou malými či středními podniky. Domníváme se totiž, že velké společnosti mají více možností a struktury, které jsou lépe schopny naplňovat požadavky transparentních kritérií náboru členů a členek eh, do dozorčí rady a náš návrh se také, musím říci, týká jak dozorčích rád, tak nevýkonných členů představenstev, ale trochu jinak. Abychom vzali v úvahu rozdíly mezi dozorčími rady a představenství. Co se týče dozorčích rad, tak tam jsme navrhovali 40 toho pohlaví, které je méně zastoupeno do konce tohoto desetiletí. To už tedy máme ve směrnici a následně tedy by to měla být eh, zákonná povinnost vyplývající vnitrostátní úpravy provádějící tuto směrnici, ale co se týče představenstev, tak eh, tam jsme povinné cíle nechali spíše na členských státech a na zmíněných společnostech. A tato směrnice pouze vyžaduje od členských států, aby zajistili, že tyto podniky přijmou cíle pro lepší genderovou vyváženost svých představenstev. Potom ještě další aspekt týkající se zásady přiměřenosti. My jsme v Radě a v Evropském parlamentu nepředložili návrh, který by měl platit do nekonečna. Mezi ustanoveními tohoto legislativního návrhu najdeme doložku o ukončení platnosti, která hovoří v tom smyslu, že jakmile jsou naplněny určité cíle, tak je potřeba na základě zpráv z členských států situaci vyhodnotit. A situaci vyhodnotí Evropská komise a to vyhodnocení se bude týkat eh, uplatňování této směrnice a pokud to hodnocení bude pozitivní, tak směrnice přestane platit. Dámy a pánové, závěrem bych chtěl využít přítomnosti poslanců a poslankyň či senátora a senátorek z národních parlamentů. Rád bych na ně apeloval, aby toto téma bylo zastoupeno na pořadech jednání jejich schůzí a na to, aby genderová vyváženost byla tématem nikoli jenom ve, ve veřejném životě, ale také i v řízení společnosti. Rád bych na vás zapeloval, abyste podpořili tento legislativní návrh, který předložila v loni Evropská komise a podporovali tento návrh i ve svých národních vládách. Skoro lobovali u národních vlád, aby v radě podpořili přijetí tohoto legislativního návrhu. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. A nyní dávám slovo zástupci rady, konkrétně tedy irského předsednictví. Děkuji mnohokrát za slovo, paní předsedkyně, a děkuji také za pozvání na tuto rozpravu. Rada a parlament jsou spoluzákonodárci a proto musí spolupracovat v rámci legislativního procesu. Jsem ráda, že se to dnes děje. Pracovní skupina pro sociální otázky se čtyřikrát během irského předsednictví této problematice věnovala. Já jsem těm zasedáním předsedala a mohu říci, že vystoupily všechny členské státy. Z diskuse v této pracovní skupině se ukázalo, že existuje velká podpora pro hlavní cíl této směrnice, tedy zajistit účast, větší účast žen na nejvyšší úrovni rozhodování v podnicích. Nicméně se liší názory na to, jak toho nejlépe dosáhnout. Některé delegace podporují přístup Evropské komise a několik z nich již přijala konkrétní pozitivní opatření na národní úrovni. A jak bylo řečeno, z těchto opatření a, tato opatření nesla dobré výsledky. Zhodnocení dopadů také vyplývalo, že společnosti, které mají genderově vyvážené dozorčí rady a představenstva, jsou úspěšnější. Zatímco jiní členové měli opačný názor a tvrdili, že tento návrh je proti zásadě proporcionality a subsidiarity. Některá skupina, malá skupina členských států, také spochybňovala právní základ. Třetí skupina chtěla dobrovolná řešení, na základě kterých by se členské státy mohly volněji, svobodněji rozhodovat o svém řešení. Cílem je zajistit tedy větší počet druhého pohlaví a tato skupina říká, a z toho návrhu vyplývalo, že by návrh byl 40% pro dozorčí rady a 30% pro dozorčí rady i nevýkonné členy představenstev. O tom se tedy diskutovalo na pracovní skupině pro sociální otázky. A některé členské státy říkali, že začínají z velmi nízké výchozí pozice ve svých státech a říkali, že Evropská komise by potom jim děla, dělala tímto návrhem velký problém a že by neměli možnost dosáhnout těch cílů, které máme do roku 2020 či 2018 u těch, společno, u těch eh, států, které mají kotované společnosti. A zpráva Evropské komise ukazuje, že průměr Evropské unie je na 16% a že 16 členských států je pod tímto průměrem. Já vím, že to je velice odborná záležitost, která musí vzít také v úvahu rozdíly práva společnosti v jednotlivých členských státech. A následně tedy bude potřeba, aby pracovní skupina a členské státy se tímto více zabývaly. Co se týče další práce na této agendě, tak Irské předsednictví spolupracuje s nadcházejícím litevským předsednictvím a doufáme, že se nám podaří předložit pracovní skupině pro sociální otázky přepracovaný text. A pokud dovolíte, paní předsedkyně, tak bych ještě chtěla využít této příležitosti a popřála litevskému předsednictví mnoho štěstí. Děkuji. Také děkuji. A nyní dáme slovo dále. A to litevskému předsednictví. Eh, dobrý den, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Děkuji za příležitost účastnit se této zajímavé a živé diskuse k takto důležité problematice. Průzkum tohoto návrhu v radě je teprve na začátku, především co se týče podrobného přeskumu a stále se ještě liší názory na tento návrh. Nicméně, jak bylo řečeno, členské státy se obecně zhodují na tom, že je potřeba učinit něco pro to, abychom měli v těchto funkcích více žen. Budoucí litevské předsednictví bude pokračovat ve vyjednávání, které zahájil náš partner z TRIA předsednictví Irsko. Tato vyjednávání nebudou jednoduchá. Nicméně domníváme se, že je možné dosáhnout širšího konsensu. Kolegové z komise a irského předsednictví zmínili, že existuje několik otázek, které je potřeba dořešit, a to především rozsah působnosti rozdíl mezi volbami a jmenováním, sankce a informace o postupech. Návrh směrnice umožňuje dostatečnou flexibilitu, na základě které členské státy mohou zohlednit svá specifika při transpozici směrnice. Víme, že situace v oblasti práva společnosti se také v členských státech liší a že tedy existují různé výchozí pozice. Ale i o tom je potřeba dále hovořit. Litevské předsednictví učiní maximum proto, aby se tato agenda dále posouvala směrem k řešení v radě. Děkuji a eh, lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin. Kannustan. A nyní? A nyní? Zástupce Spojeného království? Já jsem velmi ráda, že se mohu zúčastnit této diskuse a že si můžeme vyslechnout různé argumenty. Já jsem členkou výboru sněmovny Lordu pro vnitřní trh, infrastrukturu a zaměstnanost. Dnes tady hovořím o otázkách, které právě se zaměstnaností souvisejí. Samozřejmě, že to je problematika, která má i velký vliv na fungování vnitřního trhu. Náš výbor nedávno zveřejnil zveřejnil eh, zprávu k eh, zaměstnávání žen a k jejich zastoupení na správ, ve správních radách podniku. Pokud někdo eh, se o to zajímá, tak změní té zprávy je k dispozici na internetu. Je pravda, že jsme učinili pokrok. Já jsem, mám zkušenosti s působením v šesti podnicích, které jsou kotovány na burze, které jsou v žebříčku těch sta nejvýznamnějších britských společností. Eh, v té době jsem byla v podstatě jediná, bylo to už před dlouhou dobou, ale od té doby jsme udělali určitý pokrok. Když se podíváme na čísla, tak dnes například eh, ženy představují 45 eh, pracovní síly a pouze 17 eh, pozicí na, ve správních radách jsou obsazeny ženami v těch 100 nejvýznamnějších společností kotovaných na londýnské borze, i když dnes si vědomuji, že jsme eh, pořád nad průměrem eh, v Evropské unii. Máme jednu zajímavou studii, která ukazuje, že je tady celá řada žen, které by mohly zaujímat tyto pozice a v nedávné zprávě bylo uvedeno více než 2000 žen, které by mohly takto působit Eh, jiné zdroje uvádějí asi 7 tisíc eh, vhodných eh, kandidátek z celé Evropské unie. Naše slyšení ukázalo, že ty výhody pro společnost a pro ekonomiku by mohly být dosaženy a proto podporujeme plně ten cíl, který teď stanovuje Evropská unie, co ale pro nás problematické je ta spojitost mezi ekonomickou výkonností podniků a genderovou vyvážeností. Pokud by se prokázalo, tak by to samozřejmě ty argumenty velmi posílilo. Evropská unie řešila už několikrát eh, nevyváženost zastoupení žen eh, v rozhodovacích grémích. Eh, komisařka Redingová se v tom angažovala. My v naší zprávě vyzýváme Evropskou komisi k tomu, aby zavedla celoevropský systém eh, monitoringu těch žen, které působí v těchto funkcích, abychom mohli zanalizovat, jak členské státy zvládají řešit tuto problematiku. Myslím, že eh, co je ale problematické, je využití kvót. Myslím, že taková patří měla být pouze v tom okamžiku, kdy podniky ukáží, neukáží, že nejsou ochotny se adaptovat, což neplatí pro většinu členských států. V pondělí například eh, vláda reagovala na ty otázky, které my jsme jí položili ve sněmovně Lordu. Eh, byla tam jmenována jedna společnost, eh, z toho žebříčku stále významnějších společností. S tím bylo poukázáno na to, že neplní tyto nebo nemá odpovídající podnikovou kulturu pro podporu žen. Je možná hezké dosahovat statistické změny, ale to nemění ty mm, hlubší příčiny nerovnosti pohlaví, což je neprostupnost těch procesů a také nepopulárnost kvot u žen, které mají obavy z toho, že by mohly být vnímány jako přijímané eh, právě kvůli těm kvotám, a ne z ohledu na jejich eh, schopnosti. Také mám obavy z dodržení eh, principu subsidiarity. My si myslíme, že opatření by byla přímo na národní úrovni a teprve potom na evropské úrovni. A potom jsou tady samozřejmě kulturní aspekty, e, zvyko, zvyky v zvyky e, v podnikové kultuře. My například ve Spojeném království nemáme dozorčí rady. Takže e, ta definice by potom byla problematická. Důvody uváděné proti 40% kvotu eh, jsou hlavně ty, že by se tím dosáhly kritické míry, ale myslím si, že to nereflektuje rozdílnost struktury eh, dozorčích a správních rad eh, ve členských státech a také to, že ty podniky mohou působit v různých sektorech. Zatímco my tady nesouhlasíme s kvotami, tak vidíme jasnou roli Evropské unie v zajišťování zastoupení žen jinými prostředky, například tím, že by pomohly členským státům se vyměňovat eh, zkušenosti eh, v rámci našich analýz. Jsme také zaznamenali, že eh, jeden ze způsobů, jak to dosáhnout, je změna etických kodexů podniků, tak aby tam byla popsána i politika pro dosažení genderové vyváženosti. Další způsob, který je možný, je tím, že by Evropská unie předepsala nezávazné cíle a navrhla různé možnosti, jak toho dosáhnout. A také by mohla využít své pravomocí v případě, kdyby členské státy tyto e, nebojovaly dostatečně proti diskriminaci. A vzhledem do budoucna chci říct, že si myslím, že by bylo prospěšné pro členské státy zohlednit mm, eh, specifické podmínky v podnikové sféře a například eh, spíše se zaměřit na to, jak připravovat ženy na tyto pozice. To by podle mě bylo prospěšné pro všechny. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, Baroness. Uh, děkuji. A nyní dám vám slovo. členům Evropského parlamentu a prosím ještě jednou, respektujte časový limit, ne víc než tři minuty na osobu, jinak nebude možné dát slovo všem. Paní Cornelisen eh, dostane slovo, ona je zpravodajkou eh, pro stanovisko ve výboru pro zaměstnanost. Eh, pak je tady také stanovisko hospodářského výboru. a také vnitřních věcí. Nejdříve paní Cornelísen. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem členům národních parlamentů, kteří přijeli do Bruselu, aby mohli diskutovat s námi o tomto tématu. Já doufám, že budeme moci pracovat společně a že společně dosáhneme eh, opravdu závěrů, které budou přijatelné pro aspoň takové, takový počet členských států, který je potřebný. Eh, já eh, myslím, že je tady trošku určitá obava kolem této směrnice a že té obavy je více, než je nutno protože se na to musíme opravdu dívat z jedné perspektivy, tu mít na mysli, a sice, že jde pouze o podniky kotované na burze a e, že e, ten, to, to pole působnosti prostě není tak široké, jak se může zdát já bych třeba asi přála, aby to bylo trošku širší eh, pole působnosti, ale dávám přednost tomu, aby to bylo takové pole působnosti, které bude přijatelné pro více zemí, než usilovat o široké pole působnosti, které pak nebude přijatelné. Eh, například na Slovensku jen 28 eh, procent žen je takto požadováno a to, je, to může přece Slovensko splnit. Eh, ve stanovisku výboru pro zaměstnanost jsme se snažili zjednodušit eh, směrnici tak, jak byla navržena eh, Evropskou komisí, tedy ještě ji dále zjednodušit, aby podniky buď museli splnit to téma, anebo aby vysvětlili, proč to nebylo možné. Teprve potom, kdyby to, to nesplnili, pak by na ně dopadla sankce. Členské státy mají také možnost požádat o pozastavení eh, pak, když mají už určité politiky, které platí, i když jsou to politiky dobrovolné. Členské státy tedy mají možnost eh, volby, eh, mohou požádat o pozastavení. Finsko by to mohlo udělat, celá řada zemí by to mohla udělat a v roce 2017 dojde k posouzení situace a když dojde k pokroku, pak může být pozastavení ještě dále prodlouženo. Podniky, které eh, plní eh, požadavky nebo eh, se situace u nich zlepšuje, pak mají menší povinnosti podávání výkazu. Takže prostě důležité je zjistit, že ta směrnice je tady. Podniky, které uh, už takto vímto způsobem fungují, si ani nevšimnou, že taková směrnice vůbec je přijata. Směrnice vlastně je pro ty státy a pro ty podniky, které odmítají cokoliv udělat. To jsou ti jediní, kteří uh, tímto budou uh, výrazně dotčeni. Směrnice na evropské úrovni by opravdu měla pomoci členským státům Eh, nedotkne se ovšem těch, které již opatření mají. Podniky budou vědět, že když nebudou dostatek eh, opatření činit, pak eh, budou muset zavádět závažnej, závaznější pravidla. A to si myslím, že bude opravdu velice dobrou pobídkou pro podniky, aby opravdu dělali to, co je třeba dělat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A dávám slovo kolegovu ze švédského parlamentu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za pozvání na tuto konferenci. Je to velice užitečná příležitost diskutovat o tomto návrhu s kolegy z Evropského parlamentu. Analýzy ukazují, že přítomnost žen v jednotlivých orgánech by do roku 2020 měla dosáhnout vyššího procenta. Když se podíváme do budoucna, Eh, musíme si uvědomit, že tady je zapotřebí určité kritické masy eh, obou pohlaví eh, v jednotlivých orgánech. EU e jako celek do roku 2040 nedosáhne těch 40 žen ve všech státech. Eh, rozdílnosti mezi vnitrostátními předpisy také vedou k určitým problémům na vnitřním trhu. Možnost růstu, větší konkurenceschopnost ehm, se zvýší, bude-li využito všech eh, Znalosti a dovedností obou pohlaví a to by tedy bylo zapotřebí v některých státech přijmout určitá zvláštní opatření, aby bylo možné dosáhnout větší vyváženosti. Jestliže členské státy nemohou dosáhnout vlastními silami eh, žádoucí rovnováhy, pak je opravdu zapotřebí, aby existovalo určité pravidlo na evropské úrovni. Počet žen v jednotlivých orgánech ve Švédsku se zvyšoval z původních 5% na 20% v dnešní době. Na těch 20% jsme se v posledních několika letech trochu zastavili, zabrzdili a dokonce budeme-li brát úhou poslední tři roky, pak můžeme říct, že šlo k malinkému poklesu je dobré uvažovat o takzvaných měkkých opatřeních, soft regulation, když to může fungovat ve Švédsku. Eh, kodex pro řízení podniků stanovuje, že by eh, měla být rovnost mezi pohlavími, ale bohužel to ještě nefunguje. A to je také důvod, proč je třeba sáhnout k jiným legislativním opatřením. Návrh směrnice je podle mého názoru velmi flexibilní, velmi pružný. Členské státy mohou sami eh, si stanovit vlastní pravidla, ale je třeba se shodnout na tom společném cíle 40 Je tady také časový limit, který je stanoven jako termín, ke kterému by cíle mělo být dosaženo. Musíme vzít v úvahu i eh, národní specifičnost. a musíme se snažit eh, zabránit nerovnosti. Ušli jsme již dlouhou cestu na, ve snaze dosáhnout eh, rovnoprávnosti. A vláda ve Švédsku eh, odmítla diskusy s argumentací eh, subsidiarity, tedy ve tom smyslu, že nepřipouští názor, že tady dochází k porušení subsidiarity. Prostě, když věci nefungují na určité úrovni, je třeba při respektování subsidiarity přejít na vyšší úroveň. Eh, myslím, že se nám podařilo najít dobrá řešení otázky péče o děti a podobných opatření a to umožňuje eh, ženám dosáhnout eh, vysoké stupně vzdělání. Oni teď už ženy de facto dochazují v průměru vyššího stupně vzdělání než muži. A eh, teď přišel čas, kdy je třeba přijmout legislativní opatření, abychom dosáhli cílů. Děkuji vám za slovo. Passo agora a palavra a vice-presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, senhora... Děkuji. A teď bude hovořit paní Mohan Šachtě. Děkuji. Myslím, že e, dnes e, jsme v převratné době, protože problém s e, kvotami a rovností mezi pohlavími. Proč to říkám? Je to boj za rovnost našich občanů. A v listině základních práv máme rovnost občanů jako jednu z základních a zakládajících hodnot Evropské unie. A proto je eh, normální, že se teď všichni snažíme o dosažení tohoto cíle. Já bych chtěla zejména poděkovat eh, kolegyním zpravodajkám z Evropského parlamentu, paní Krace a paní Regner, <clears throat> které eh, odvedli výbornou práci na návrhu této směrnice. Jsem také velmi ráda, že dnes tady máme mezi sebou celou řadu eh, poslanců z národních parlamentů, protože společně můžeme eh, přispět k dosažení tohoto cíle. Chci říct si upřímně, že jsem byla proti kvótám. Byla jsem proti kvótám eh, v roce 2000, když byly zavedeny ve Francii a to proto, že Eh, jsem eh, si myslel, že lepší, aby ženy se dostaly na eh, ta nejvyšší místa v podnicích díky svým schopnostem. Ale dnes jsem změnil názor. Myslím, že potřeba, aby jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru, abychom investovali do vzdělávání žen. A bylo tady řečeno, že 60 absolventů univerzit jsou ženy dnes si uvědomujeme, že pokud z toho neuděláme centrální eh, bod našeho úsilí a pokud se nám nepodaří odhlasovat, aby 40 eh, eh, v složení rad představovaly ženy, tak se k tomu nikdy nedobereme. Chci vám připomenout některé nedávné analýzy, zejména které pocházejí z Japonska, které ukazují, kolik nebo o kolik přišla tato země v důsledku své mačistické kultury, která vylučuje ženy z pracovního trhu. A jak se to projevilo na její mezinárodním postavení. Takže dnes musí ta země svou politiku eh, radikálně měnit. Já bych eh, nebyla rád, kdybychom dostali, se do stejné situace. Chci spotrhnout, jak důležitá tato směrnice eh, je seznamy žen, které by potenciálně mohly se ujmout těchto pozic v radách, to je naprosto zásadní věc. Máme tady celou řadu kompetentních žen, které by mohly se ujmout těchto funkcí. Také zveřejnění informací o složení těch rad a zveřejnění těch kandidatur, to je také velmi důležité. Víme, že dnes dochází k Eh, k zákulisním dohodám mezi muži obsazení těchto postů. A já vůbec eh, nejsem eh, proti mužům, to, tak to nemůžete informovat, vůbec není problém feminismu, je to spíše problém rovnosti mezi občany. Všechny ty zákulisní dohody mezi kamarády, v uzavřených klubech mužů, myslím, že je potřeba, aby s tím už Evropa něco udělala. Protože pokud to neuděláme, tak dojde k tomu, že kariéry žen budou poškozeny. A dnes vidíme, že kariéry žen nikdy nestoupají do stejných výšek jako mužů. A já bych byla ráda, aby komise se na to také podívala, aby se podívala na kariérní postup žen, protože to celé představuje komplexní balíček, se kterým musíme něco udělat. Děkuji, Elizabeth. A nyní mi dovolte, abych dala slovo zástupkyni švédského parlamentu, paní Psadefa. Tak, Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla v první řadě poděkovat za pozvání na tu konferenci. Já si myslím, že je to velmi užitečné, prospěšné se zúčastnit takové zasedání a diskutovat tady o návrhu komise e, příslušné směrnice složení eh, zástupců ostatních národních parlamentů, komise a také Evropského parlamentu. Já jsem č- poslankyní za jednu švédskou stranu, která tvoří eh, vládu koaliční vládu ve Švédsku. A proto, a i my si myslíme, že to je důležitá eh, věc, měli bychom eh, se snažit o dosažení větší eh, vyváženosti pohlaví v radách podniků. A myslíme si, že iniciativa komise v této oblasti je správná. Nicméně ten současný návrh směrnice není v souladu s národními charakteristickými eh, rysy. Švédsko, podobně jako jiné evropské eh, země, mm, je členským státem, kde akcionáři mají velký vliv na jmenování členů rad. Když se vytváří taková rada, tak to musí eh, se zakládat na důvěře a ne na nějakém eh, postupu podle eh, zákonníku práce. Majitele by měli mít vliv na způsob řízení. Víme, že to jsou majitele, tedy akcionáři, kteří mají hlavní slovo, kteří také mohou požadovat rezignaci členů rad. ta navržená úprava by znamenala to, že by se to potom tyto věci řešily podle zákoníku e, práce a podle pracovního práva a to nepovídá švédským e, zásadám, jak by tyto věci měly e, probíhat. Kromě toho si myslíme, že ten přeshraniční aspekt této oblasti není tak zásadní, aby to vyžadovalo evropskou právní úpravu. pravidlo, že pravidla, když bych se museli majitele podniků držet, by se měla eh, stanovat na úrovni členských států jednotlivě. Myslím si, že tady jsou možnosti, jak by členské státy mohly přijmout vlastní opatření, jak zajistit větší zastoupení žen na v radách. Eh, na burze kotované podniky ve Švédsku mají eh, společný kodex, který eh, tyto otázky řeší. Nicméně v, té, v tom návrhu směrnice jsou pravidla, která by měla vést k podobnému cíli, ale změna postojů podniků je jednou z oblastí, kterou my se snažili ovlivnit vládní politikou ve Švédsku. A dále eh, to připomínkovaly eh, výbory eh, různé, různá grémia ve Švédsku, například bankovní asociace to zamítla, dále Eh, různé ženské organizace, Švédská akademie, odbory k tomu zavěli odlišné stanovisko. Konfederace odborových svazů ve Švédsku eh, k tomu sice měla eh, kladný postoj, ale jedna, jeden odborový svaz byl proti. A proto si myslíme, že Eh, by eh, se v této oblasti měly více zohledňovat specifické podmínky ve členských státech a také mm, to, jaká je současná právní úprava v těchto zemích. Eh, Nadále si myslíme, že situace se nevyžaduje přijetí právní úrovni, právní úpravy na evropské úrovni. My si myslíme, že ta větší vyváženost mezi pohlavími v radách je důležitá, ale nemyslím, že toto je správný přístup. Děkuji, teď má slovo paní Gurmaj. Děkuji, já jsem velmi ráda, že tady můžeme vést eh, tuto debatu o těchto eh, věcech. Děkuji všem kolegům z národních parlamentů za účast. Byla bych ráda, kdyby i o jiných témat mohli vést společnou diskusi, protože si myslím, že to je velmi užtečné. A byla bych také ráda, kdyby i muži se věnovali této debatě o genderových otázkách. A také eh, bych byla eh, eh, ráda, kdy by stačilo pouze vzdělávání. Víme, že vzdělávání žen je Eh, důležité pro budoucí eh, generace. Paní Kraca říkala, že celý tento proces je dlouhý, že to nespadlo z nebe. Eh, v Evropském parlamentu jsme už usnesení odhlasovali velkou většinou. Víme, že tento návrh vedl k některým silným reakcím ze strany členských států, také okromého sektoru, a proto musíme nadále vést dialog a vysvětlovat, proč je ten návrh důležitý a proč Eh, přinese přidanou hodnotu eh, eh, s tím, že musíme více využívat talentu žen. Víme, že představují 60% absolventů univerzit, ale jsou pořád, mají pořád slabší zastoupení, například v Maďarsku. To je podobné. Když eh, se bavíme o té 40% kvotě a o tom, že ženy by měly být kvalifikované, bychom byli rádi, kdyby to tak platilo i na druhé straně, i u mužů. Ta otázka se vždycky jenom řeší u žen, ale myslím si, že bychom měli mít rovné zacházení při výběru kandidátů. A také si myslím, že bychom hlavně měli na paměti, že jde o faktické rovné příležitosti v praxi. Eh, v tom návrhu jsou určité věci, které by se měly posílit. Eh, týká se to zatím jenom dozorčích rad a nevýkonných členů eh, správních rad. Víme, že víme, kde se přijímají ta nejdůležitější rozhodnutí. Takže si myslím, že by bylo dobře, aby se to aplikovalo na všechny členy správních rad. Vím, že někteří volají poté, aby se o tom členské státy rozhodovaly sami, ale já si myslím, že bez závaznosti a bez sankcí na evropské úrovně by ta směrnice mohla být bez zuba. Nemyslím si, že eh, to jde vyřešit bez politické vůle, bez závazných opatření, eh, jinak je to naivní si myslím, že, si, že by se něco změnilo. Také si myslím, že by eh, do rozsahu působnosti šlo zařadit i menší podniky, Měli bychom eh, se zamyslet nad správnou rovnováhou. Také eh, mě trochu překvapuje, že je tady uvedena konec platnosti směrnice roce 2028, poté co bylo dosaženo 20% eh, podílu žen. Víme, že to je pouze prostředek, že nám jde hlavně splnit toho hlavního cíle. Myslím, že je hlavně na nás abychom se postarali o to, že tato směrnice naplní eh, svůj cíl, tedy zajistit eh, paritu v rozhodování. Mnohokrát jsme poukázali na to, že eh, to souvisí s rovností demokracie, ale že to má také neopomenutelné ekonomické výhody. Děkuji vám a nyní dávám slovo jedné eh, německé poslankyni. Děkuji, eh, paní předsedkyně, i já eh, velmi děkuji za tuto možnost se zúčastnit z tohoto slyšení o kvótách pro ženy v radách podniků. Já hovořím jménem sociálně demokratické frankce v německém Bundestagu a chci říct, že my vítáme návrh této směrnice. Jsme velmi rádi, že komise předložila tento návrh a jsme také rádi, že oba vaše výbory tady v Evropském parlamentu vyvíjejí tlak na přijetí této směrnice, protože si myslíme, že nestačí eh, říci, že členské státy by si měly sami přijímat opatření na podporu vyváženosti pohlaví. Myslím si, že společně na evropské úrovně bychom si měli stanovit konkrétní cíle eh, v této oblasti a měli bychom společně diskutovat o e, tom, jak těchto cílů dosáhnout. Z Německa také máme zkušenost s tím, že dobrovolná opatření nefungují, že je potřeba mít závazná opatření. My jsme se soukromým sektorem v roce 2001 uzavřeli určitou dohodu, teprve teď v roce 2000 vidíme, že 12 let se ten poměr mezi muži a ženy ve vedoucích grémiích podniků vůbec nezlepšila. Takže ta dohoda eh, uzavřená před 12 lety vyzněla na prázdno a proto naše mm, strana v Bundestagu je teď pro přijetí závazných eh, opatření. Bohužel proto teď nemáme v německém parlamentu eh, většinu, protože vládní eh, většina je proti. Eh, dnes tady není zastoupena druhá horní komora německého parlamentu, ta už k tomu přijala jasné stanovisko v prosinci 2012, kde se jasně vyjadřuje proto, aby i německá strana podpořila tuto eh, směrnici a její cíle. A není mi dovolte, abych se ještě vyjádřila k dvěma bodům. Chtěla bych výslovně podpořit to, co říkala paní Regner. že jsou tady oblasti, které by zasluhovaly další rozpracování. Eh, pro nás je v Německu důležitá eh, jedna věc, tedy rozdílné právo společnosti ve členských zemích. Eh, a s tím se to obtížně slučuje. Víme, že ale že ta směrnice se týká pouze dozorčích rad podniků a pro mě bylo důležité, aby se to dotýkalo ne pouze dozorčích rad, ale také vedení a představenstva společnosti v Německu jsou nejdůležitějším grémiem podniků právě představenstva. A my si myslíme, že tady jsou velké rozdíly u těch 200 nejvýznamnějších německých podniků jsou pouze 3% žen eh, v představenstech, 97% jsou mužen, u eh, dozorčích rad eh, máme 13% žen tam je to něco lepší. A když víme, že ta skutečně nejvýznamnější rozhodnutí podniku se nepřijímají na dozorčí radě, ta, která to pouze kontroluje, ale v představenstvech, tak eh, si myslím, že bychom se hlavně měli snažit o to, aby ty cíle v této směrnici platily i na vedení společnosti a e, na představenstva. Takže bych vás chtěla požádat, abyste předložili pozměňovací návrhy v tomto smyslu a také e, vzhledem k tomu, že 97% e, členů představenstva v Německu jsou muži, tak to rozhodně nesouvisí s nějakou kvalifikací. To je potřeba rozhodně odmítnout. Víme, že jsou to ty neformální sítě mužů, kteří eh, si tyto pozice drží pro sebe a které brání té řadě kvalifikovaných žen v Evropě, aby eh, zaujali tyto pozice. A paní Regner, já bych eh, ještě vás chtěla podpořit to, mm, v tom, co se týče sankcí. Myslím, že bychom o tom mohli hovořit velmi dlouho. Mm, myslím, že by bylo dobře, aby tam tyto sankce byly, protože bez nich si můžeme stanovat eh, hezké cíle, ale k ničemu by to nevedlo. Je potřeba se zajistit, zajistit eh, provádění, prosazení cílů této směrnice v praxi a proto bych byla pro mm, také váš návrh, eh, aby tyto sankce, mezi tyto sankce spadal i zákaz účastnice veřejných zatázek pro ty podniky, které ty cíle nebudou plnit, protože to je motivačním faktorem. I to bychom Eh, Berlíně rádi podpořili. Moje poslední poznámka. Víte, že 22. září eh, se budou v Německu konat parlamentní volby. Jako sociální demokratka eh, bych byla ráda, kdyby se v Německu v těch volbách něco změnilo. A doufám, že i my z Berlína budeme moci podpořit a že budeme mít jinou většinu parlamentu a budeme moci přispět k přijetí této změnice. Děkuji mnohokrát. A nyní dostane slovo paní Lyotard z našeho parlamentu. Děkuji mnohokrát a především chci přivítat všechny poslance a poslankyně národních parlamentů. Myslím si, že je velice užitečné se scházet a diskutovat o tomto tématu. Také chci říct, jinak bych tady nebyla, že jsem proto, aby rovnoprávnost mezi muži a ženami platila ve všech oblastech a na všech úrovních, včetně výkonných orgánů podniků. Myslím si, že kvóty mohou tento problém vyřešit, že mohou minimálně přispět k tomu, že početně zastoupení mužů a žen na všech úrovních a na všech pracovních místech bude stejné. Nicméně nemělo by to být stálé řešení je to řešení dočasné. Myslím si, že je potřeba hlavně pomáhat starším ženám a bojovat proti chudobě mezi ženami. Musím říci, že u této zprávy mám trochu obojaké pocity. Mám pocit, že směrnice dostatečně nezohledňuje stávající situaci a svízelnou, svízelné podmínky, ve kterých kvůli finanční krizi ženy žijí. Komise říká, že tato směrnice je dobrým krokem správným směrem a že snižuje nerovnoprávnost mezi muži a ženami ve světě práce a že také je potřeba překonávat rozdíly v platech. Ale mám pocit, že tady jde o trochu něco jiného. Tady jde o dozorčí rady a o představenstva těžko si představovat, že pokud budeme mít eh, v představenstvech a v dozorčích hradách více žen, tak to automaticky bude znamenat, že vymizí nerovnoprávnost eh, mezi muži a ženami v jiných oblastech podnikání. Ano, v některých členských státech se snaží o to, aby ženy mohly postupovat pracovně, ale musím říci, že se naopak často stává kvůli finanční krizi, že ženy musí odcházet z práce nebo na částečný úvazek. Takže si myslím, že v této oblasti je potřeba učinit mnoho kroků a že některé z nich zatím byly ignorovány. Pochopitelně, že členské státy chtějí činit opatření na základě evropské legislativy. To je dobrý krok. Ale slyšíme tady různé národy, názory na subsidiaritu, tedy jestli by se to mělo provádět z evropské úrovně nebo z národní úrovně. Chceme-li se na něčem zhodnout, tak bychom neměli začínat od zhora, ale od podlahy. Abychom zajistili, že větší skupiny žen se dostanou do manažerských pozic. Tak si myslím, že se skutečně vyřeší problém nerovnoprávnosti mužů a žen v podnikovém světě a zároveň nám to také pomůže bojovat proti chudobě. Mně by také přišlo velmi zvláštní, kdybychom touto směrnicí neupravovali evropské instituce. Prostě je divné, když v rámci legislativního návrhu něco diktujeme dozorčím radám a představenstvem, představenstvům, ale neučiníme totéž pro zaměstnance Evropské komise a Evropského parlamentu a všechny ostatní evropské instituce, včetně centrální banky. Takže já souhlasím s tím, že potřebujeme mít všude rovnoprávnost, ale musím říci, že nevím přesně, co si myslet o tom, jak zde řešíme boj s chudobou. Opravdu musíme začínat od představenstev? Dobrá, děkuji. A nyní má slovo zástupkyně Maďarského parlamentu. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Především vám chci poděkovat za možnost vystoupit na tomto zasedání. Rada by vás také informovala o stávajícím postoji Maďarska k tomuto návrhu směrnice. Jehož cílem je bojovat proti nedostatečnému zastoupení žen ve výkonných orgánech kotovaných společností. Souhlasíme s tím, že takováto diskriminace existuje, národní opatření ji nevyřešili a proto jsme ochotní spolupracovat na přípravě této směrnice, která má zavést evropská opatření. Nicméně, tento problém existuje v různých členských státech z různých důvodů. Co se týče kvalifikací, kompetencí a dovedností, tak rozdíly mezi muži a ženami neexistují. Jde spíše o to, jak se k tomu staví společnost, či jak fungují tradice, jak to třeba vypadá s dělbou práce v rodině v dané zemi. A právní opatření mohou tuto oblast ovlivnit pouze nepřímo. V maďarské ústavě se píše o rovnoprávnosti mužů a žen, takže Maďarsko se chce soustředit na různé kampaně a různá opatření. E, nemyslíme si, že sankce nutně k něčemu povedou. Spíše věříme v to, že pomohou dlouhodobé programy, e, že pomůže, když se bude podporovat hodnocení a výměna zkušeností. Potřebujeme také doporučení z Evropské unie a potřebujeme definici cílových kvót. Společnosti kotované na maďarské burze také považují za důležité, aby existoval jasný harmonogram. To jsme zjistili, když jsme si mezi nimi udělali průzkum v únoru tohoto roku. Takže se záměrem souhlasí, ale domnívají se, že 40% je příliš ambiciozní cíl. Tato směrnice bude v Maďarsku mít dopad na 21 firm a pouze u jedné z nich má maďarský stát většinový podíl akcí. Proto si myslíme, že bude dosti těžké sledovat statistické údaje a porovnávat je. protože definice správní rady nebo představenstva není úplně jednotná. Tato směrnice navíc nemůže stanovovat závazné povinnosti pro akcionáře, kteří jsou konec konců zodpovědní za prospívání dané firmy. Ani odbory se nedomnívají, že by se mělo jednat o závazné předpisy. I don't think anyone... Já si nemyslím, že se nezhodneme na tom, že bychom potřebovali v politice, v podnikání a všude větší zastoupení žen v řídících pozicích. A myslím si, že všichni se zhodneme na tom, že ženy přinášejí něco navíc, přidanou hodnotu. A že pakliže rady mají vyvážené zastoupení, tak jsou silnější. Jenom se nezhodneme asi na tom, jak se k tomuto cíli dostat. A zdá se, že tady jsou dva návrhy. Buď to kvóty, anebo dobrovolný přístup. Zatím v rámci této diskuse jsem získala pocit, jako kdyby nešlo o rovnoprávnost mužů a žen. Že si spíše chceme odfajfkovat opatření. Konec konců toto tento návrh komise se týká pouze kotovaných společností, co třeba velké účetní firmy, anebo advokátní kanceláře, auditorské firmy, větší střední podniky. Ty tam nejsou. Rodinné podniky. Na druhou stranu ale máme právo zasahovat do jejich struktury. Má tento Evropský parlament takovéto právo? Já jsem se zabývala všemi různými způsoby, jak to vyřešit. A zdá se mně zatím, že z dlouhodobého hlediska bude nejlépe fungovat dobrovolný přístup. Ve Spojeném království byla vydána tzv. Davisova zpráva. A z té jsme zjistili, že během pár let se z 12 na 17,5 zvýšil podíl žen v těchto funkcích dobrovolnými opatřeními, takže prostě se to hýbe. Máme tady různé nápady na to, jak si vyměňovat eh, zkušenosti a příklady osvědčené praxe, jak se vzájemně podporovat. A nevím, jestli legislativní návrh a sankce jsou opravdu správným řešením pro problematiku, která je tak specifická pro každý členský stát a pro různé firmy. Mám pocit, že pokud se vydáme touto cestou, tak pouze vytvoříme to, co vytvořilo Norsko, že v podstatě se ta firma bude snažit ukázat pár ženami v představenstvu nebo v dozorčí radě. A pak najednou najdete ženy, které jsou v podstatě nevýkonným člen, eh, členem 90 představenstev. No tak co, čeho v nich můžou dosáhnout? Na druhou stranu se zjistí, že co se týče výkonných a orgánů, tak tam příliš mnoho žen víc není. Kolegyně z GUE zmiňovala, že je potřeba se na to dívat od spodu. Je potřeba připravit prostor pro to, aby ženy se mohly více účastnit podnikání a vypracovat se. Myslím si, že se ještě máme hodně co naučit jeden od druhého. Děkuji a Nyní dám slovo zástupci portugalského parlamentu. Můžu hovořit portugalsky? Samozřejmě můžete. Takže dobrý den. Především jsem chtěl pozdravit paní předsedkyni výboru. Musím říci, že na tomto zasedání je hodně žen a jsem tomu rád. Je to důležité zmínit v rámci této diskuse. Musím říct, že v Portugalsku se situace příliš neliší od jiných evropských zemí. Jsme demokratická země, jsme právní stát, máme v ústavě právo na rovnoprávnost mužů a žen. Ale všichni víme, že nebyla učiněna dostatečná opatření pro dosažení těchto cílů. Co se týče Portugalska třeba, tak kvóty zatím nemáme. Všichni chceme co nejrovnoprávnější zastoupení v politických institucích. Ale z praxe vidíme, že i v politických institucích ženy mají podparitní zastoupení. Co se týče podniků, tak u nás nemáme dobrovolná opatření v soukromých podnicích a zjišťujeme, že ve správních radách máme zastoupeny opravdu velmi nízké počty žen. Je tedy potřeba přijmout nějaká opatření. Otázka, jestli by to měla být závazná opatření ve všech členských státech. My se domníváme, že není třeba zacházet v požadavcích příliš daleko. V každém případě se na to díváme pozitivně. V každém případě mám pocit, že tady navrhujeme členským státům poměrně radikální řešení. Zatímco někteří říkají, že není dostatečně a náročné toto opatření a že nedosáhne našich cílů. Tady hovoříme o nevýkonných členech představenstev. Na druhou stranu máme také e, firmy, které mají rady, které jsou vlastně výkonné. Ale myslím si, že tady bychom neměli hovořit jenom o některých kategoriích podniků, že bychom měli hovořit o všech, že by se to nemělo týkat jenom zmíněných kotovaných společností. Možná by stálo za toto prodloužit do roku 2020. Hovoříme tady o dobrovolných opatřeních, bez nich asi nedosáhneme rovnoprávnosti mezi muži a ženami v této oblasti. Myslím, že všechny členské státy chtějí zavádět do praxe rovnoprávnost mužů a žen, ale pokud se nepřijmou dobrovolná opatření, tak to asi nepůjde. Existuje také určité doporučení, podle kterého by správní rady měly prosazovat větší zastoupení žen ve svém středu Nicméně je potřeba, aby, jak jsme zde říkali, měli opatření, které jsou v souladu se zásadou subsidiarity. V každém případě bychom měli mít rovnoprávnost, co se týče kvalifikací. Neměli bychom to všechno provádět za jakoukoliv cenu. Je potřeba se držet různých krit- jasných kritérií. Na druhou stranu, tato kritéria často nejsou konzistentní. Tolik tedy k portugalské pozici a děkuji ještě jednou za možnost vystoupit. Děkuji a nyní Evropský parlament, paní Kopnary. Děkuji mnohokrát. Thank you for all the contributions so far made. I would like to... Děkuji za možnost vystoupit krátce. Paní komisařka Reding říkala ve své zprávě, že se domnívá, že to, že vznikla emoční reakce na tuto směrnici, nevyplývá z rozsahu působnosti. A jak už jsme slyšeli, tato směrnice se bude týkat poměrně malého počtu společností. Komise se domnívá, že je asi pět tisíc, takže ani tak nejde o rozsah působnosti, jako spíše o to, že když se hovoří o této otázce, tak na to má okamžitě každý názor, jestli je pro kvóty nebo proti. Někteří říkali, že nemají rádi kvóty, ale mají rádi jejich výsledky. A myslím si, že v Evropském parlamentu je velká většina pro kvóty. My jsme se v podstatě několikrát ptali, u, v rámci jmenovitého hlasování. A některé tyto návrhy zacházely daleko dále, než to, co teď máme v návrhu směrnice. Hospodářský sociální výbor a výbor regionů již také vydali svá stanoviska k tomuto návrhu a obě dvě tato stanoviska jsou pro. Takže i poradní orgány evropských institucí schvalují tento návrh. Paní Regner a paní Kraca odvedli v této oblasti důležitou práci, které si velmi vážím a odkázali k mnoha důležitým aspektům. Velká většina skupiny liberálů v Evropském parlamentu souhlasí s tím, co řekli. Právní základ, tedy základ pro celou tuto práci, je jedno téma, ale z liberálního pohledu bychom mohli také zmínit politickou otázku, co uděláme jako zákonodárci, pokud není možná spravedlivá konkurence. Velmi často vidíme, že když zákonodárce vytvoří rámec pro konkurenci, který zabraňuje monopolům a oligopolům, protože se zákonodárci domnívají, že dosáhneme inovace a nejlepší služby spotřebitele pouze na základě konkurence. Takže si myslím, že i v této oblasti lidských zdrojů potřebujeme takovýto rámec. Teď, co se týče harmonogramu, tak na základě země, kterou znám nejlépe, můžeme očekávat země v září. A i když není pravděpodobné, že socialisté u nás budou ve vládě, tak v Německu je docela možné, že proto bude většina, protože CDU řeklo, že to je jeden z jejich návrhů, který chtějí předložit v dalším legislativním období, že tedy chtějí vytvořit právně závazné kvóty a SPD a zelení jsou také pro. Takže až půjde na lámání chleba v radě, tak si myslím, že pravděpodobně budou ty většiny vypadat jinak, než se rýsují nyní. Děkuji a nyní má slovo pan Masip správně oddělení. Děkuji, paní předsedkyně. Velice je mi líto, že dnes tady nejsou zástupci španělského parlamentu. E, promiň, Astrid Luling, promiň, já Eh, mám problém s jednou rukou, také kulhám na jednu nohu, ale hlas, hlas mi slouží a mluvím hodně na hlas. Takže eh, velice lituji, že tady nejsou kolegové z dolní sněmovny a ze senátu Španělsko, eh, protože ve Španělsku my jsme vlastně takovými průkopníky v tomto boji za rovnost obou pohlaví. Velice se mně líbilo, co je napsáno v textu zprávy. Děkuji oběma eh, zpravodajkám, paní Kraca a její druhé kolegyni. Myslím, že eh, právní základ je tady velmi dobrý a zítra v našem výboru Jury bychom to měli schválit. Ale popravdě řečeno, byly, byla tady zdráhání, byla, byla tady váhání. Uh, Eh, je prostě takový ten názorový proud, který ve světě ještě má velký prostor, proud mačismu, který eh, se snaží stále udržet eh, a to je bezesporu velmi nebezpečné. Na závěr jedinou věc ještě bych chtěla říci. Pokud je o boj za rovnost, a také to tady řekla jedna zástupkyně, podniku, kde e, není ani jediná žena ve vedení. Takový, takový, takovém podniku e, se vytváří imič, kterou sami občané e, považují za směšnou. Je to opravdu tedy velice, velice smutné, když někteří nechtějí naplnit ani ducha této směrnice. Otázka rovnosti, otázka lidských práv v Evropě, to je přece velice důležitá oblast, ve kterém jsme příkladní v oblasti lidských práv. Musíme tedy být příkladní nejenom v otázkách lidských práv a rovnosti obecně, ale také v oblasti rovnosti mezi muži a ženami, um, abychom naplnili ducha celého principu rovnosti. To je velice důležité, aby Evropa byla takovým příkladem. Příkladem pro eh, zbytek světa, protože jsou oblasti, oblasti na světě, kde evidentně situace žen je mnohem, mnohem horší než v Evropě, o tom není pochyb. A právě ty jiné kultury by mohly v Evropě vidět určitý vzor. A Evropský parlament spolu s vnitrostátními, národními parlamenty by právě měli se zasadit o to, aby tady byl tento příklad Evropy v tomto boji, který není evropský, ale je e, celosvětový. Děkuji, Antonio. Děkuji a dávám slovo paní Hanevar z Evropského parlamentu. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já myslím, že je pozbuzující v mnoha směrech, že se dohodneme na principu. Ale dohodnout se na principu eh, rovnosti eh, pohlaví je asi eh, v podstatě jednoduché. Mnohem těžší je najít způsob, jak eh, tento princip realizovat v praxi, jak ho dosáhnout. Eh, máme eh, některé reakce, které jsou zklamáním v této oblasti a máme některé dobré příklady. To, co jsme slyšeli od národních, pří, národních parlamentů, je, Ehm, zajímavé v tom, že v podstatě dobrovolnost tady nedosahuje eh, výsledků. 17 žen ehm, ehm, ve Velké Británii je tedy zastoupeno, eh, ale je to ještě pořád velice daleko 40%, a to upozorňuji, že ani nežádáme o 50% ve směrnici. Parlamenty eh, některých zemí, a tedy konkrétně strany v parlamentech některých zemí nesouhlasí s takovouto směrnicí. Přitom směrnice byla napsána velice opatrně, aby země, které mají již existující dobrovolné dohody, aby v nich pokračovaly eh, když to umožňuje dosáhnout kvót do určité doby. A slyšeli jsme také zpravodajku z výboru pro zaměstnanost, která o tom hovořila. Například tedy ve Spojeném království, kde máme dobrovolná opatření, kdyby pracovali pak do, fungovali pak do roce 2017, eh, bychom asi těžko naplnili úplné kvóty. Maďarsko, Švédsko, Spojené království, Eh, které, eh, a další země, které nemají kvóty jako takové, na ty bychom chtěli apelovat, aby zvážili všechny aspekty, protože je velice důležitý tento legislativní návrh. Musíme se snažit o kompromis, protože my všichni ve výboru FEM i ve výboru JURY opravdu chceme, aby se cíle naplnily. Chceme ten konečný výsledek a myslíme, že tento legislativní návrh k tomu otvírá cestu. Ne, e, vylučuje to i jiné cesty, o kterých tady hovořili, jak ženy tedy prosadit e, v těchto orgánech podniků, umožnit jim e, získání dobrých kvalifikací, které umožní takové funkce. Ano, to všechno je dobré, ale jedno nevylučuje druhé já tedy myslím, že to je vynikající legislativní návrh a e, státy pak budou postupovat podle vlastních e, opatření, která vedou k cíli a když k cíli nepovedou, pak je třeba stanovit kvota. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo tady paní kolegyně. Děkuji vám. Já bych první řadě chtěla poděkovat za uspořádání tohoto společného zasedání a také eh, jsem ráda, že tolik eh, kolegů z národních parlamentů se dostalo do Bruselu, aby s námi mohli vést výměnu názoru o těchto eh, zásadních věcech a děkuji vám také za ta stanoviska, která jsme dostali k této zprávě. <clears throat> Samozřejmě je důležité diskutovat o tom, jaká je role, ne, jaká by měla být role Evropské unie a Evropského parlamentu v tom, jak dosáhnout většího stupení žen v rozhodovacích orgánech podniku. Eh, já eh, se, já si mohu dovolit jednu poznámku eh, k situaci v Německu, já jsem chtěla zareagovat na to, co říkala moje kolegyně z Bundestagu. Vy říkáte, že SPD se zasazovalo při těchto kvót, ale já bych chtěla připomenout, že tady sedm let od roku 1999 do roku 2006 byla sociálně demokratická vláda společně se zelenými, která měla tedy dost času na to, aby eh, eh, mohla prosadit eh, takovou kvótu a nic s tím neudělala. Teď ta debata vypadá trochu jinak a já také doufám, že i po parlamentních volbách se podaří v Německu prosadit kladné stanovisko k těmto kvótám. Já si myslím, že ten návrh komise je přiměřený, že míří na správné cíle, že by ho mohla většina členských států podpořit. Naše zpravodajka správního výboru paní Regner už poukázala na to, že zítra se bude hlasovat o právním základu. Já jsem si tím nebyla tak jistá. Jako mm, mluvčí naší politické skupiny pro ženské otázky musím říci, že nevím, jestli je možné ten zvolený článek 157.3 interpretovat tímto způsobem, aby posloužil pro přijetí eh, této směrnice. Mm, uvidíme, jak to zítra při hlasování dopadne, ale já eh, vycházím z toho, že snad proto se nakonec najde většina a že bude možné pokračovat eh, s diskusí, ale správně hlediska si myslím, že tady jsou určité otazníky. Eh, tu diskusi o tom budeme muset dále vést. Já jsem velmi ráda, že si eh, tady můžeme získat přehled o postojích ve členských státech a těším se na to formální přeložení zprávy, abychom mohli zastílat pozměňovací návrhy. Děkuji paní Lichtenberger z Evropského parlamentu. Děkuji. Hm. To se teď k tomu velmi dobře hodí. Otázka právního základu na právním výboru, to je vždycky ožehavá věc. A to proto, že tady jde o jakési zásady. Já jsem eh, byla členkou Evropského konventu a tam jsme se bavili o tom katalogu základních hodnot a o tom, jak je zoperacionalizovat. Pokud tady teď máme rozhodovat eh, mezi subsidiaritou, kde ten argument zní, že všechno se vyřeší víceméně samo, když budeme dostatečně dlouho čekat, ale my už čekáme několik tisíc let, eh, možná, že se někdy někdo dočká, ale měli bychom se také zamyslet eh, nad eh, tím, jestli je možné to posoudit nějak objektivně. Já doufám, že ten eh, právní základ, volený právní základ bude nakonec schválen. Myslím, že subsidiarita tady je trochu problém. Eh, ty kvóty nejsou eh, tím prvním eh, prostředkem, tím prvním nápadem, se kterým někdo přišel, mm, aby prosadil větší rovnost, ale myslím, že tady bude poměrně dlouhá mm, doba, jak členské státy budou moci zavádět určité principy a postupy Víme, že v minulosti jsme už hovořili o různých dobrovolných závazcích eh, soukromého sektoru, naplnění určitých sil i v jiných oblastech a nikdy to nevedlo k eh, tomu výsledku, který jsme si přáli. Když některých členských států eh, se rozhodli, že budou, zavedou nějaký dobrovolný systém, pro podniky, tak se to eh, zvýšilo o necelé procento a to všechno musíme zohledňovat, že eh, ty dosadní snahy k ničemu nevedly. Subsidiarity, subsidiarita nemůže být používána jako ten argument, který všechny ostatní semete ze stolu, jako mm, nějaká univerzální zbraň, že všechno, co se mi nehodí, tak eh, můžu potlačit tím, že budu poukazovat na subsidiaritu. To by nešlo na evropské úrovni řešit vůbec nic. Myslím si, že e, nám e, evropské smlouvy tuto možnost dávají, jak v této oblasti něco podniknout. A myslím, že ta kvota je naprosto zásadně rozhodující věc v tomto okamžiku. Zatím se nic nezměnilo a proto musíme udělat tento další krok. Čekali jsme na to, jestli samoregulace povede k nějakým výsledkům, ale víme, že to tak nebylo. Teď máme eh, volbu, jestli další 200-300 let čekat, jestli se eh, to nějak projeví, anebo můžeme sami se chopit iniciativy jako Evropský parlament. Myslím, že o, na té věci samotné se shodneme, eh, na, tedy na tom, že působení žen v představenstvech a ve, v dozorčích radách by je prospěšné a že to může vést i ekonomickým eh, výhodám, že ty čistě mužské eh, uzavřené kluby, které eh, v minulosti tady panovaly, to se v té současné krizi ukázalo jako nemoc dobré a proto zase je potřeba to změnit. Byla bych Velmi ráda bychom mohli v této diskusi pokračovat, je to velmi užitečné. Myslím, že si také můžeme něco říct o zkušenostech z našich zemí a také přenést tu diskuzi do národního kontextu. Subsidiarita tady bude respektována, v, té, v tom návrhu to je e, zapsáno. A bylo by také dobře, kdybychom eh, před koncem tohoto volebního období mohli udělat eh, takto důležitý krok v oblasti Eh, rovných příležitostí pro muže a ženy. Já chtěl bych apelovat eh, na všechny ty, kteří věří eh, v pozitivní dopady subsidiarity, že kolikrát v Evropské unii jsme měli iniciativy, které nebyly odmítnuty z důvodu subsidiarity a měly pozitivní dopady. Palavra a a Děkuji. A nyní dám slovo další eh, kolegyně. Eh, už musíme končit, protože paní Astrid Luling. Já také jsem velmi ráda, že jsme tady mohli eh, mít toto společné zasedání. Myslím, že je konečně na čase, abychom dosáhli lepšího zastoupení žen v těch rozhodujících orgánech podniků v různých sektorech, ale tento návrh směrnice Eh, se týká pouze některých podniků a pouze některých orgánů. Mm, myslím, že se můžeme zamyslet nad tím, kolik těch žen by bylo potřeba v celé Evropě na to, aby tyto, eh, tato místa mohly být obsazeny eh, ve správních radách nebo dozorčích radách podniků, které jsou kotované na burze. Právo společnosti, a to už tady také zaznělo, se velmi liší v různých členských státech. Německu jsou to dozorčí eh, rady, u nás v Lucembursku je to podobně jako ve Francii. Jsou to správní rady a mezi tím jsou velmi velké rozdíly. Já nevím, jestli eh, je možné přijmout eh, nějakou evropskou směrnici, která by to stejně definovala. Také mám určité pochybnosti o právním základu ale to je spor, to bylo vždycky sporné, já vůbec nevím, jestli tady existuje nějaký vhodný právní základ pro to, abychom mohli vytvořit stejná pravidla pro eh, tyto rady u podniků kotovaných na burze. Eh, chci říct ještě k tomu, jestli tady většina v Evropském parlamentu pro kvóty, myslím, že největší nepřítel politiky, která by skutečně měla dosáhnout lepší zastoupení žen, eh, a nevětším jsou ti, kteří eh, to přehánějí ve svých doporučeních a mám strach, že to bude eh, podobně i tady u tohoto návrhu, protože jsou tady někteří, kteří požadují dokonce, aby se zveřejňovaly zveřejňovala volná místa, aby to byly otevřené kandidatury, aby každý mohl přihlásit na to místo u soukromé společnosti. Myslím, že to zachází příliš daleko. Takže můj, moje obavy se týkají eh, zejména těch, kteří toho požadují eh, příliš některé z nich jsou členky výboru eh, pro ženy a mají přehnané požadavky, které eh, potom vedou k zesměšnění parlamentu a které posilují eh, odmítavý postoj rady, kteří, která kolikrát o tom nechce nic vědět. A dává to zbraně do ruky těch, kteří jsou proti většímu zastoupení žen. Říkám to tady otevřeně po té, co jsem tady slyšela, že náš postoj nebude zohledněn. A to už se nám stalo. Paní předsedkyně o tom také něco ví. Děkuji vám. Paní Kleva má slovo. A prosím velmi stručně. Dobře, já budu velmi eh, stručná. Dnes hovoříme o koncepčním rozdílu mezi těmi, kteří jsou pro závazná opatření a těmi, kteří jsou pro dobrovolná e, opatření. Myslím, že e, jsou tady kolikrát nástroje, které mohou být velmi efektivní dosahování našich cílů. Už jsme je několikrát použili, mohlo by to mít velmi přísný dopad na ekonomiku. Miku a na podniky. Já jsem také členkou výboru pro zprážské záležitosti a chtěla bych upozornit na jeden aspekt, který byl trochu opomíjený, a sice to, že existují studie, které eh, se zabývaly právě kvótami v podnicích a ty potvrdili, že je velmi užitečné mít ženy v rozhodujících orgánech, protože fungování takových společností se smíšenými týmy mužů a žen a s vyšším podílem žen eh, v správních radách vedlo k zlepšení hospodářského, hospodářského stavu těchto podniků. Když se hovoří eh, o postavení žen, tak eh, spoustě lidí kvóty nevadí, nebo Eh, vůbec jim nevadí ženy ve vysoce postavených eh, funkcích, na rozdíl od politiky například. Já si upřímně řečeno myslím, že eh, nejdeme dostatečně daleko. Měli bychom stanovit 50% kvítu, nevím, proč bychom měli stanovat 40%. Pokud vedeme veřejnou diskuzi v parlamentu o těchto otázkách a pokud už od začátku snižujeme naše ambice, tak nevím, jestli se nám podaří prosadit eh, tyto věci v reálném životě. Měli bychom dělat mnohem více. Než dám eh, slovo s eh, dvěma zpravodajkám, tak bych chtěla ještě jednou poděkovat kolegům z národních parlamentů za jejich účast a přítomnost tady. Myslím, že jejich příspěvky nás velmi obohatily. E, díky nim jsme mohli slyšet různé e, pohledy na věc a to nás velmi obohatilo. A myslím, že to prospěje také zpravodajkám, které budou moci využít e, tato stanoviska ve své práci a teď nám mm, přednesou své závěry z té diskuzi. Chci jenom připomenout časový harmonogram pro tuto zprávu ten je následující v červnu, eh, pardon, v červenci. 8. 9. 10. se bude projednávat tato zpráva. Do 29. srpna potom bude huta pro pozdělací návrhy a hlasování na výboru pro právní záležitosti a pro ženy bude 14. října. předsedkyně, také děkuji tlumočníkům za práci. A prosím o strpení a já eh, a teď dávám slovo paní Kraca, aby zhrnula tuto diskuzi. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να εκφράσω την ικανοποίηση. Děkuji paní předsedkyně. Eh, také já bych chtěla říci, že jsem velice ráda, že mohla proběhnout toto zasedání a tato diskuse s našimi kolegy, eh, poslanci eh, či senátory z národních eh, parlamentů. Komise předložila také svůj názor, stejně tak jako Irské předsednictví i následné litevské předsednictví se vyjádřili zase jménem Rady. Chci také poděkovat výboru regionu i Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru za práci, kterou věnovali eh, tomuto tématu, když na ně eh, zpracovali svá stanoviska. Mohu dnes konstatovat, a myslím, že nejsem sama, že mm, existuje ještě určité váhání ve veřejnosti a v různých politických eh, stranách eh, tváří v tvář tomuto návrhu směrnice. Eh, nejde ani tak o neschodu cílů, jako spíše o postup, jak takových cílů dosáhnout. Nicméně, myslím, že dnes vedená rozprava umožní dospět k určité konvergenci, i když někteří ještě váhají o tom či onom konkrétním bodu. Například zazněl návrh, že právo podniků není stejné ve všech členských zemích. Ano, to je pravda, to si uvědomujeme. Ovšem, pole působnosti je takové, že to prakticky nevyvolává žádné problémy, protože jde o směrnici, která se bude vztahovat na orgány, které eh, prostě existují eh, a fungují ve všech těchto typech eh, odlišných, odlišného práva. Pak jsou tady některé další aspekty, které byly zdůrazněny ale musím konstatovat, že opravdu směrnice nevyvolává problém. Musím říci, že 40% to není konečný cíl, to je takové jakési minimum. Jistě bylo by mnohem lepší, kdybychom dospěli k 50%. Těch 40% to je prostě to minimum který se týká méně zastoupeného pohlaví. Já to zdůrazňuji, že ta formulace je taková, to méně zastoupené pohlaví, protože jsou některé sektory, kde naopak převažují ženy a tam zase je třeba zajistit alespoň 40 mužů. Já vím, paní předsedkyně, že čas letí, už je pozdě, nechci hovořit dlouho. Chci jen na závěr říci, že eh, jde o cíl Eh, dobrého fungování vnitřního trhu a jde také o to eh, být určitým příkladem pro země, které ještě trochu váhají. To to stanovisko v um, parlamentu rozhodně nijak nepoškodí země, které již e, výsledků dosáhly a které chtějí postupovat po e, vle vlastního e, postupu. Mám na mysli Spojené království a Švédsko, které jsou tyto dvě země obě přesvědčeny, že jejich postup je dobrý a umožní dosáhnout cíle. No v tom případě je, je nijak neomezuje směrnice. Směrnice eh, jim eh, umožní fungovat na bázi autoregulace pro dosažení cíle. A směrnice umožní tedy dát takové podnět eh, zemím, které ještě cíle zdaleka nedosahují. Abych byla co nejstručnější, tak bych se chtěla připojit ke slovům paní Kraca Ehm, včetně toho poděkování také členům národních parlamentů, poslancům národních parlamentů a ostatním, kteří se eh, podějí na této diskusi. Obsahově chci pouze dodat, že tato právní úprava přináší světlo do temnoty, do temnoty těch výběrových řízení, tak aby byly transparentnější a Eh, víme, že výsledky z Itálie doklá, do, eh, skutečně dokládají, že kvalita fungování dozorčích eh, rad se zlepšila díky přítomnosti žen. Došlo prostě k tomu, že se ztransparentnila kritéria pro výběr kandidátů a to samotné přispělo k, lepší, k lepšímu fungování Paní Niebler chce ještě říct, co se týče právního základu. Neměli bychom žádné problémy, kdybych se to vztahovalo i na výkonné členy eh, exekutivy nebo eh, s, eh, výkonné, výkonný krémí podniku. Jak už bylo zmíněno na úvod, Eh, teď vás ještě neformálně zveme na malý eh, oběd nebo sendvič tady eh, před sálem a na sklenku vína, takže doufám, že můžeme pokračovat této diskusi. Teď mi dovolte, abych vám poděkovala za vaše užitečné argumenty, které přispívají k tomu, že si vytváříme přehled o jednotlivých postojích a děkujeme také tlumočníkům, kteří o několik minut přetáhli svou pracovní dobu.